a doufáme, že si ten ztracený čas později vynahradíme a hlasování proběhne hladce. Já vás tady všechny vítám. A chtěl bych vysvětlit, jak budeme nyní postupovat. Bod číslo 16, týkající se rozpočtu, bude přeložen na červencovou schůzi. Musíme to odložit z několika důvodů. Zejména mnoho z našich kolegů dnes odpoledne odjíždí do Milána. Takže proto byla tato změna schválena a můžeme nyní přikročit k hlasování. Jde o zprávu o ochraně finančních zájmů Evropské unie směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky Spravodajem je pan Gízeke. Jde o návrh stanoviska. Výbor pro rozpočtovou kontrolu je tady příslušným výborem a já bych chtěl eh, dát slovo eh, panu Sarvama, který zná toto téma velice podrobně a je tu dnes ráno s námi. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kollege Savama ist, glaube ich, nicht da. Pane předsedo, kolega Sarvama tady dnes není. Eh, my vypracováváme stanovisko pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. Měli jsme 21 eh, pozměňovacích návrhů, eh, kompromis je před námi a myslím, že můžeme začít hlasováním. žádných úvah, to přechodíme do głosowania. Můžeme tedy přejít k hlasování. Kompromis A. Hlasujeme elektronicky. Pan Dantan si zapomněl hlasovací kartu takže budeme jeho hlas započítávat zvlášť. Kompromis A, zahajuji hlasování, hlasujeme elektronicky. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Kompromis je přijat. A hlasuje o jedna víc, protože nebyl započítán pan Dantan. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 35. Eh, Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B. Zahajuji hlasování. Hlasujeme elektronicky. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Přijato jednohlasně. Gratulujeme panu Dantanovi. 43 do pana poslance Kaputa. Kdo je pro? 43. Zamítnuto. Nyní 44. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kdo je za? 44 přijato. A nyní 46. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 47. Kdo je pro? Schváleno. 48. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. 49, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítá se. 50, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítá se. Eh, jenom chtěli jste to prověřit? Takže kompromis C, hlasujeme. Konec hlasování. ECR, EKR má o jednoho hlasujícího navíc. Konec hlasování. A kompromis je schválen. A postupujeme dál. K 59, kdo je pro? Proti? Zamítá se. 60, kdo je pro? Proti? Zamítá se. 61 pro? Proti? Zamítá se. 62, kdo je pro? Proti? Zamítá se. 63, kdo je pro? Schváleno. 64, kdo je pro? Schváleno. 65, kdo je pro? Proti? Mm, mám pocit, že se že zamítnu to, ale prověříme. Takže prověření elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. A zamítá se. 66, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 67, kdo je pro? Schváleno. 68, kdo je pro? Proti? Zamítá se. 60, 70, pro schváleno. 71, kde pro? proti. Zdá se mi, že schváleno, ale prověříme. Konec hlasování. Zamítá se. A není zase tak velký rozdíl, takže dobře, že jsme prověřili. 72, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. 72 zahajuje věřící hlasování. Konec hlasování. Za SAD jednoho hlasujícího navíc. Příliš mnoho hlasů za SAD. Takže konec hlasování. Sedmdesát dva, pokračujeme znovu ověřovací hlasování. Zahajil hlasování. Konec hlasování. Konec. Schváleno. Prosím, pan poslanec Jár. Třeba se koncentrovat. 73. Kde pro? Přijato. 74. Kde pro? Kde proti? Zamítá se. 75. Kde pro? Proti? Zamítá se 76. Kde pro? Děkuji, schváleno. A není kompromis D. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. A. Takže nyní um, eh, 87. 87 až 91 navrhuji, abychom hlasovali společně pro, proti, zamítá se. Vy nechcete, abychom o tom hlasovali eh, v bloku. Dobře, tak pak 87 pro, proti, zamítá se. 88, kde pro, proti, Zamítá se. 89, kde pro, proti. 89 elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 90. Kdo je pro? Proti? 90 elektronicky, zahají hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. 91. Pro. Proti. Zamítá se. Kompromis E. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. A ne, nyní 95. Kde je pro? Děkuji, schváleno. Kompromis F. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 103. Kdo je pro 103? Děkuji, kde proti? Schváleno. Návrh 104. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. 105. Kdo je pro? 104 ověříme. Takže 104 zahajuji hlasování elektronicky. Konec hlasování. Sto kde je pro? Schváleno. 106 je pro. Je proti. Zamítá se 107. Kde je pro? Děkuji, schváleno. 108, Kde je pro? Proti? Zamítá se 109 pro. Děkuji, schváleno. Nyní Scott návrhy Skotka to 110 až 120 můžeme v bloku, to je někdo proti, až 120, 121 zvlášť. Takže 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 a 120 společně. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. 121, kdo je pro? Děkuji, schváleno. Nyní návrh 1, kdo je pro? Děkuji, schváleno. Dvě, kdo je pro? Schváleno, děkuji. Tři, kdo je pro? Schváleno. Čtyři, kdo je pro? Schváleno. pět kde je pro? Schváleno. Návrh šest Pro. Schváleno. Kompromis G. Elektronicky zahajuji hlasování o kompromisu G. Konec hlasování. Děkuji, schváleno. Nyní návrh 12. Pro. 12. Bude proti? Zamítá se. 13. To je pro? Proti. Zamítá se. 14. Pro. Děkuji. jde proti? Takže ověřící hlasování 14 elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se o jeden hlas. A v takovýchto e, situacích nejasných se snažím hlasovat elektronicky, vidíte. Takže výsledek stejný. 15. 15 je pro, kde proti, zamítá se. 16 pro, Schváleno. 17 pro. Proti. Zamítá se. Kompromis H. Takže 17 ověřujeme. Zahajuji hlasování k 17. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis H Zahajuji hlasování o kompromisu H. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Dvacet jedna, kde pro, proti, zamítá se. Dále 22 až 26 ne, takže 22, kde je pro? Kde je pro? Přijato. A zbývající můžeme o nich hlasovat uh, bloku? Ne. Takže 23, kde je pro? Proti? Zamítá se. 24 pro? Proti? Zamítá se. 25 pro? Proti? Nevím, jak hlasuje levá část, která vůbec nezvedá ruce. Takže radši ověříme 25. 25 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. Ale není tak velký rozdíl. 26 je pro, proti, zamítá se. A nyní návrh usnesení ve smyslu změn. Zahajuji hlasování. Hlasujeme. Zamykám gusu. Konec hlasování. Schváleno. Děkuji za pomoc a přecházíme ke zprávě paní Polsen. Paní poslankyně včera nás seznámila se svou zprávou, my už jsme ji poblahopřáli a poděkovali. Chcete slovo? Prosím, máte slovo. Děkuji. Všechno překaz. Takže. Dobrá, děkuji, bylo řečeno vše, co bylo třeba říci, přecházíme k hlasování. A budeme hlasovat o výsledku trialogu. Jmenovité hlasování hlasujeme. Hlas, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Jsou tu, je tu někdo, kdo se chce vyjádřit na toto téma? Nikoliv ani komise. V tom případě můžeme přejít k bodu 11 našeho pořadu jednání. A to je studie, která se týká rozsahu záboru půdy v Evropské unii. Na úvod vyslechneme prezentaci, která tento problém popisuje, která hovoří o rozsahu tohoto jevu v Evropě. Minutku strpení. Okay. już wystarczy tej przerwy. Analiza... Takže ta dro, drobná krátká pauza, myslím, že stačí a teď přejdeme k tématu. Je to analýza, která se týká rozsahu jevu eh, záboru půdy v eh, Evropské unii. Máme jasné důkazy o tom, že dochází k tomuto zabírání půdy, že to je jev, který je narůstá v Evropské unii. A v této studii se analýzují vlivy tohoto jevu na um, nezávislost ehm, potravinovou Evropské unie, potravinovou produkci a zaměstnanost ve venkovských oblastech a také na životní prostředí. Tato analýza říká, že zábor půdy je jev, který souvisí i s dalšími naléhavými otázkami zemědělského charakteru. Reforma s reformou eh, půdy v Evropě to souvisí, takže já chci přivítat autory této analýzy, paní Sylvie Kay a pana Jonathana Peuště Jako obvykle před eh, zahájením rozpravy nejprve vyslechneme naše přítomné experty a pak eh, přejdeme k rozpravě. A vy sami určíte pořadí, v něm si vezmete slovo, takže dávám vám slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Nejprve bychom chtěli poděkovat vašemu výboru pro zemědělství a rozvoj venkova za to, že si udělal čas na problém záboru půdy a také e, komisi Transnational Institute za to, že vypracoval studii. Já bych e, se chtěla nejprve představit, jmenuji se e, Sylvia Kay a jsem badatelkou v Transnational Institute, neboli TNI TNI je mezinárodní think tank, který se zabývá mnoha eh, celosvětovými politikami, včetně potravinové bezpečnosti, zprávě přírodních zdrojů a eh, dalších. Eh, já ještě dám slovo kolegovi, aby se představil, protože budeme prezentovat tuto studii společně. Jonathan Poeš a jsem rovněž výzkumníkem tohoto centra a chci hovořit o e, této tematice, tomto jevu v Evropě. Jeden z našich hlavních argumentů, který bychom vám chtěli předat, je, že se domníváme, že e, zábor půdy e, je velmi znepokojivým jevem, ale zároveň reflektuje e, hlubší problémy, které se týkají distribuce půdy, přístupu k půdě a její kontroly, což si bude žádat nový přístup ke zprávě půdy v Evropské unii. Než se ale k tomu argumentu dostaneme, tak já nastíním strukturu prezentace. Nejprve bychom chtěli prezentovat předběžná zjištění ohledně roz obsahu eh, a povaze záboru půdy v Evropské unii. Potom eh, vyjmenujeme některé hlavní příčiny eh, záboru půdy Eh, které možná nejsou přímé příčiny, ale eh, umožnili prostředí, ve kterých je zábor půdy jednodušší. Eh, za třetí budeme se snažit propojit zábor půdy k dalším evropským zemědělským problémům, zejména alarmující stupeň koncentrace půdy v Evropské unii. A konečně na závěr studie předneseme některá doporučení a e, možnosti, jak změnit evropskou zprávu půdy tak, aby proces záboru půdy mohl být omezen nebo zastaven. Pokud jde o naše předběžná zjištění ohledně záboru půdy v Evropské unii, e, tak ještě než se dostanu k těm zjištěním, tak e, taková metodologická poznámka. Já nebudu eh, zacházet do detailů, protože ta problematika je vám určitě známa, ale eh, když eh, zkoumáme problém záboru půdy, tak je před námi několik problémů. Jednak definice záboru půdy je sporná. Není jasné, co je ilegální zábor a co je produktivní investice. Pak je tu problém s nedostatkem transparentnosti a dalších problémů s daty ohledně obchodování s půdou. Eh, potom eh, je přílišný, přílišné zaměření na takzvané na forenizaci půdy neboli eh, na, to, na to myšlenku, že zábor půdy provozují bezskrupulózní zahraniční investoři. Nicméně v záboru půdy hrají důležitou roli i domácí investoři a domácí aktéři. A tato e, implicitní, někdy explicitní domněnka, že Evropa stojí mimo tento problém, způsobuje, že na závor půdy v Evropské unii se klade menší důraz a pozornost než jinde ve světě. A já doufám, že eh, při nejmenším eh, tento milný předpoklad může tato studie eh, napravit. V Evropě dochází k záboru půdy, a to má vliv na evropský kapitál a evropské občany. V kontextu naší studie jsme vypracovali eh, definici záboru půdy, eh, která v podstatě vychází z evropského kontextu. Eh, bylo pro nás důležité vyvinout evropský, evropský pohled na zábor půdy. food je v Evropě to znamená e, obchod s půdou, který je mimo standardní evropské proporce, e, vytváření velkých agroholdingů, které vlastní až tisíce hektarů půdy, což je bezprecedentní měřítko. Dále je to takové e, uzurpování rozhodovacích pravomocí nad půdou, rozhodování o tom, kdo bude půdu využívat, jak dlouho a za jaké účely. Do určité míry tady působí mimo ekonomické síly, a e, já si myslím, že se nedá říci, že pouze fungováním e, trhu e, dochází k záboru půdy nebo ke koncentraci půdy. Jsou to zapotřebí určité zvláštní pobídky, ať už jsou to státem nastavené podmínky nebo politické konexe, které promazávají soukolí a různé praktiky obcházení zákona. A e, konečně, e, jak e, konstatuje i Evropský hospodářský a sociální výbor, závor půdy, to jsou obchodová, obchody s půdou, které značně narušují evropský model rodiny a strukturální cíl multifunkčního zemědělského systému. Takže to byla taková metodologická předmluva a teď bych vám představila předběžná zjištění naší studie. Nejprve pokud je o rozsah záboru půdy v EU. My jsme zkoumali eh, mnoho mezinárodních eh, souborů dat, které sbírají údaje o eh, obchodování s půdou v širokých měřících, ale v Evropě takováto data často chybí velké obchody s půdou zapojující zahraniční investory zaznamenává mimo jiné databáze Land Matrix, která v březnu 2015 zaznamenala, že zahraniční investoři Eh, zabírali zhruba 166 eh, tisíc hektarů půdy. My se ale domníváme, že to je hrubě podhodnocený eh, odhad pravého rozsahu záboru půdy v Evropské unii. My jsme hledali do, doplňková data od výzkumných projektů Factor Markets, a z, ekonomi- e, z hospodářského a sociálního výboru a také z 13 případových studií, e, které vydala TNI e, pod názvem Ruce pryč od půdy, Hands of the Land a podle nich značné plochy půdy ještě nad rámec těch, které jsou v oficiálních databázích, kontrolují zahraniční investoři. E, jenom e, abyste měli představu, tak využívání takzvaných pocket contracts v Maďarsku e, obchází určitá zákona omezení pro transakce s půdou. A podle některých zdrojů až milion hektarů maďarské půdy Eh, je ovládáno zahraničními osobami nebo firmami prostřednictvím těchto kontraktů do kapsy a to už několik desetiletí. Eh, další případ je v Polsku, Eh, kde eh, existují vlastně fiktivní domácí kupci, eh, což jsou polští občané, často drobní zemědělci, kteří splní zákonné požadavky na tender a potom předávají kontrolu na zahraniční firmu, se kterou jsou domluveni, přestože v Polsku je zakázáno cizincům vlastnit půdu. A odhaduje se podle zpráv místních zemědělců, že 200 tisíc hektarů půdy skoupili, skoupili tímto způsobem e, západní e, investoři, zejména ze, ze západního Pomořanska, prostřednictvím těchto fiktivních kupců. E, já bych chtěla říci, že zdá se, že zábor půdy v Evropské unii je statisticky bezvýznamný, ale pravý rozsah patrně nelze vyčíst z těch oficiálních dat a jsou značné důkazy načerpatelné odinut o tom, že ten problém je ve skutečnosti mnohem větší. Dále eh, zjišťujeme, že eh, zábor půdy je nevyrovnaný v Evropské unii v tom smyslu, že se soustředí, ale ne výlučně pouze na východní členské státy Evropské unie. Máme zdokumentované procesy záboru půdy zejména v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a do určité míry také v Polsku. Pokud jde o charakter nebo povahu těchto obchodů s půdou nebo těchto záborů, zjišťujeme, že mnoho z, mno, v mnoha z nich působí e, noví aktéři nebo nové typy aktérů, jako je finanční sektor, velké bankovní skupiny, velké penzijní fondy a e, pojišťovny a právě tak e, individuální obchodníky a přibývá takových, eh, které my říkáme makléři nebo eh, broukři, eh, což jsou lidé, kteří se přímo zabývají touto problematikou a jsou to často domácí elity, které zprostředkovávají zahraničním subjektům zájem o půdu. A jak už jsem se zmínila předtím, tak mnoho z těchto obchodů vede k vytváření velikých agroholdingů, jejichž velikost je někdy zcela bezprecedentní. E, například největší e, v Rumunsku e, je Maria Group pod libanonskou kontrolou, která ovládá 65 tisíc hektarů půdy, má svůj vlastní přístav a vlastní jatka. Domníváme se, že nejlépe lze popsat zábor půdy v Evropské unii jako omezený, ale plíživý fenomén. Omezený v tom smyslu, že ten rozsah je stále ještě malý v porovnání, dejme tomu, s Afrikou, ale plíživý, protože jsou známky toho, že kdyby se to ponechalo bez kontroly, tak by se to tempo mohlo zrychlit. Například v případě eh, eh, půdy u hranic se Srbskem nebo s Ukrajinou, tedy s vnější hranici Evropské unie a právě tak bude vzrůstat koncentrace půdy. Domníváme se tedy, že e, koncentrace půdy a e, zábor půdy jsou e, právě tak problematické a žádají si pozornost politiků. Euh, merci Sylvia. Donc nous allons maintenant aborder, aborder la question du cadre réglementaire. Děkuji Sylvie. Já bych se nyní chtěl věnovat té otázce regulačního rámce a účinkům, jaký tento rámec má na eh, režim vlastnictví pozemku. Ta zpráva zdůrazňuje čtyři politiky Evropské unie, přímý, které má přímý a nepřímý dopad na tuto záležitost. Společná zemědělská politika, režim vnitřního trhu, environmentální politiky a politiky územní soudržnosti. Takže já se budu věnovat těm dvěma prvním, tedy internímu režimu a společné zemědělské politice. V oblasti společné zemědělské politiky, jak to vypadá s těmi zemědělskými pozemky? Dopady SZP na pozemky byly již prokázány a mají strukturálně Tlumočníci z české kabiny se velice omlouvají, ale bohužel česká kabina na tomto zasedání byla zrušena, nemůžeme s tím eh, bohužel nic udělat ehm, a bohužel jsme převedeni na jiné zasedání. Omlouváme se. Bude zajištěno pasivní tlumočení z češtiny do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 Au contraire, la terre est un territoire, c'est-à-dire qu'il faut ajouter à sa fonction économique, sa fonction sociale, environnementale et culturelle. Je rends la parole à Sylvia. So based on also what Jonathan's uh, just said, I think one has to ask uh, profound questions um, as to whether the allocation of land through the workings of the internal market are, are optimal. If we look at the distribution of land uh, in the EU,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 E, preduvjet za dodjelu poljoprivrednog zemljišta. Mora se vrednovati da seljak čuva e, i prostor, da obrađuje zemlju, da čuva biološku raznolikost, da proizvodi hranu i da zbog toga što seljak živi na selu se u stvari odvija život. Zbog toga sve te faktore po mom mišljenju treba e, vrednovati, a evo, bar na primjeru Hrvatske, nemam toliko informacija o ostatku Europe, vidimo da se mala poljoprivredna obiteljska gospodarstva ne vrednuju i da ona gube utrku. E, stoga mislim da da li je pitanje e, o stranom ili domaćem velikom poduzeću u ovom trenutku E, irelevantno jer se uništavaju mala poljoprivredna obiteljska gospodarstva i u tom smislu i mi kao odbor i Evropska unija treba reagirati. Hvala lijepo. I poseł Biller, bardzo proszę o